Dobré odpoledne všem, všechny vás zde srdečně vítám, pokračujeme v našem zasedání. Zápis ze včerejšího dne je k dispozice, máte k tomu poznámky nikoli, takže tímto je zápis schválen. Nyní se dostáváme k, k společné rozpravě na téma Evropský semestr. Nejprve zpráva paní Ferreiry. Nejprve ale dostane slovo pan Šváb, prosím. Vážený pane předsedo, asi jsem podobně